Hello. Hello. Hello. Uh, ladies and gentlemen, please take your... Dámy a pánové, prosím, zaujměte svá místa. Oka- za, za nedlouho zahájíme schůzi. Vznávám pošedzeně. Zahajuji zasedání. Pokračujeme zasedání, které bylo ukončeno 9. září roku 2010. Na začátku našeho zasedání vám musím s politováním oznámit, že zemřel pan Egon Klepš, bývalý předseda Evropského parlamentu v letech 1992 až